So, welcome everybody to the... Vítejte na tomto dnešním společném zasedání výboru hospodářského měnového výboru a výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Je mi ctou, že e, můžu spolupředsedat e, s kolegyní Kingo Gal tomuto zasedání my jsme se rozhodli, že já budu předsedat eh, v té části k první zprávě a kolegyně Gal bude předsedat té eh, druhé části, takže hned přistoupíme k schválení i pořadu jednání, s tím není žádný problém a okamžitě se tedy budeme věnovat bodu číslo dvě pořadu jednání a to je tedy projednání pozměňovacích návrhů k té první zprávě, která se nazývá předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. To je tedy ta známá směrnice AMLD. Máme tedy dva zpravodaje, jednak za hospodářský a měnový výbor, je to pan Karins, za EPP a za výbor eh, LIBE je to paní Sargentini za zelené. Tedy já bych eh, hned předal slovo panu Karinšovi. Už ho vidím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a, a dobré ráno vám všem a šťastný nový rok pro ty z vás, které jsem ještě neviděl. Pokusím se na politika být relativně stručný. V první řadě chci poděkovat za pozměňovací návrhy, jejich jich nějakých 547. A, a není to tedy nějaké úplně e, nemožné číslo ke zpracování. Dobrou zprávou je to, že nejsou tak nějak. A, rozsáhlé, ale spíše se soustředují na několik konkrétních témat. To znamená, že doufám, že se nám podaří dosáhnout podstatné zhody. A chtěl bych se konkrétně věnovat třem tématům, i když je jich zřejmě asi více. A k tomu se asi ostatní kolegové vyjádří. V první řadě je tedy ten rejstřík články 29 a 30. K tomu máme přes 100 pozměňovacích eh, návrhů a myslím, že tu panuje jasná zhoda, že je nezbytné vytvořit tedy ten nezbytný rejstřík eh, eh, pro příjemce co jak vyplynulo z těch pozměňovacích návrhů, že tu existuje i takové rozpory ohledně toho, jak by tento restřík měl vypadat. Existují tu tedy takové dva orgány, tedy máme tu podniky a máme trusty, tedy ty fondy a pro obě tyto strany si uvědomují, že je zapotřebí tohoto rejstříku. Ehm, úplně ne všichni, ale souhlasí s tím o míře dostupnosti těch eh, informací v rejstřících. Tedy jak, ano, je to konsenzus, na čem se všichni shodnou, že tedy eh, je potřeba, aby existovaly ty rejstříky jak pro podniky, tak trusty a aby byly tedy zpřístupněny eh, jak ze strany ehm, všech tedy nezbytných příslušných orgánů, Interpolu, policejních orgánů, soudních orgánů a podobně. Na tom se můžeme zhodnout. Ale otázkou je, zda i veřejnost by měla mít neomezený přístup k tomuto rejstříku. Tady existují různé rozdíly, zda by to mělo být veřejné, pouze pro eh, podniky a nebo veřejné eh, přístupy i pro ty informace o podnicích a trastech. Proběhlo setkání se stínovými zpravodaji. Tam jsme o tom hovořili a myslím, že je třeba si vyslechnout a zvážit argumenty i na eh, úrovni té ochrany údajů jednotlivců. Záměrem směrnice je tedy boj proti eh, praní špinavých peněz a financování terorismu, takže bylo by to tedy přínosné, pokud by tam byl otevřený veřejný přístup anebo omezený k těmto rejstříkům. To je asi hlavní téma debaty. Dobrou zprávou tady je, že tedy už nemusíme debatovat o tom, zda potřebujeme ten rejstřík, zda má být pro podniky a trusty. Na tom už jsme se dohodli. Um, že uh, je to tedy i povinné informování, ale tady jediným témam projednání je tedy, zda by to mělo být veřejně zpřístupněno i pro podniky a trusty. Takže to byl bod číslo jedna. Nyní dvojka. Evropská úroveň zhodnocení rizik článek 6 a pozměňovací návrhy od 245 a následovně. Panuje zde konsenzus, že komise by měla být pověřena tím hodnocením rizika na evropské úrovni, ale jsou tam některé návrhy, a o tom asi bude debata, kde se má rozhodnout o rozšíření pravomocí komise, aby tedy upravila ty prováděcí akty stávající legislativě eh, ve světle tedy nových, nově vstávajících potřeb. To jsou návrhy pana Balse, Gigolda a dalších tedy rozšíření pravomocí komise, co se týče prováděcích aktů, ve věci hodnocení rizik na evropské úrovni. A pak, to je další věc, o čem musíme rozhodnout, zase jak eh, hodně zveřejňovatelné by mělo být to hodnocení rizik, zda by si veřejnost by měla být beznámena eh, s touto informací. Zase tedy tady je důležité, na jaké úrovni se zhodneme. Um, ehm, někdy tedy třeba celá země je eh, více náchylná k tomu než druhá. Třeba takový ti kasinoví operátoři, to může být problém a může to postihovat jen některé země, mohou tam být citlivé informace a toto je třeba zvážit tedy, když hovoříme tedy eh, na jakou míru, jakou laťku tam tedy nasadíme. Někdy možná některé země i v Evropě tedy to uh, mohou mít tuto oblast rizikovější než eh, druhé. To je tedy ta, eh, to hodnocení rizik na evropské úrovni. A třetí téma, které bych chtěl projednat, se týká působnosti tohoto článek 2, 10 a pozměňovací návrhy 178 až 200. Máme tu celou řadu eh, subjektů, právníci, banky, instituty a jsou tu návrhy tedy, že působnost by měla být rozšířena konkrétně na národní Eh, centrální banky, Evropskou investiční banku, eh, mechanismus pro dohled, eh, fyzické, právnické osoby, profesionální sportovce. A nevím, zda toto vše tedy může padat do, spadat do působnosti. Já nevím, jsem trošku skeptický, co se týče takové nějaké nadnárodní instituce, jako je třeba Evropská investiční banka. Tady si říkám tedy, jak by mohli oni zrovna být zapojeni do toho praní špinavých peněz, já nevím, nebo národní centrální banky, to snad... Eh, ne, ale to je otázka tedy právě, kterou je třeba vyřešit u toho rozšíření působnosti. A nebo otázka právě eh, zúžení um, působnosti, třeba v případě gamblingu, tam by měly národní státy rozhodnout, zda právě i toto oblast může být ohrožena pra- eh, tím praním špinavých peněz. Ano, či ne. Já jsem spíše nakloněn, že do určité míry by spíše členské státy měly mít tu pravomoc rozhodnout, že třeba z celé oblasti těch hazardních her, třeba bingo, se vyloučí. Já nevím, já s tím nemám příliš velké zku- osobní zkušenosti. Já jsem si jednou v životě zahrál, přišel o 20 dolarů a tím ta moje zkušenost skončila. Ale eh, já jsem si vyslechl ostatní, i eh, třeba i koňské závody, konzultovali jsme jirskou dostihovou společnost. Zda by třeba i tato oblast eh, ta mohla být zapojena, ano či ne, já nevím. Uh, a myslím si, že spíše o tom by mohla právě rozhodovat irská vláda, spíše než někdo v Bruselu. Tedy působnost, zúžení či rozšíření, toto je třeba ještě probrat a budeme tedy toto muset prodiskutovat a dosáhnout koncenzu. Ještě bych se mohl vyjádřit k oblasti ochrany údajů. Tady se zdá, že asi ne, nějak nepokročíme ochrana údajů. Tady nemáme mnoho pozměvacích návrhů, abychom to nějak změnili. Nebudu zacházet příliš do detailu. Spíš to chci zhrnout a eh, řeknu, že se velice těším na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji a ještě, eh, že jsme měli a máme velice dobrou příležitost pro to, abychom dosáhli Ehm, konsenzuální zprávy, která tady vzejde z parlamentu, aby to byl takový ten nejlepší připravený postoj pro jednání s radou. A ještě bych chtěl říci, že čím dříve tohoto dosáhneme, tak eh, se opravdu těším na to, aby celý tento proces za, byl zahájen ještě v tomto legislativním období. Čím dříve, tím lépe. Děkuji panu Karinsovi a nyní předám slovo Spravodajce za Libe, to je paní Sargentini. Děkuji, pane předsedo. K tomu, co řekl kolega, chci ještě dodat tři věci. Jedna je také rejstří, onen rejstřík automatických vlastníků a přešlo mnoho návrhů od sociálních demokratů, od zelených a dalších, dokonce i od členů EPP a je z toho jasné, že potřebujeme veřejný rejstřík. To je v souladu s návrhy G8 a já jsem přesvědčena, že musíme být opatrní, co se týká kontroly příjmů, kontroly vlastnictví. Takže těším se na kompromisní pozměňovací návrhy související s potřebou veřejných rejstříků, ale to je samozřejmě nadále předmětem diskuse a tu diskusi vedu se spolu s pravodajem. Druhá věc, ochrana údajů. Je velmi důležité, abychom měli jasno v tom, jaké jsou povinné objekty, banky, pojišťovny, každý, kdo musí se řídit tou směrnicí proti praní špinavých peněz. Jde potřeba, aby to bylo v rovnováze s legislativou o ochraně údajů. O tom se také diskutuje. Pan Karinč a já jsme předložili různé pozměňovací návrhy, aby se vyjasnilo, jak tyhle ty dvě legislativy sladit a vyvážit. Vidím velmi dobré pozměňovací návrhy od Sofie Inetfeld, to jsou návrhy související se zadržováním dat. To jsme těch pozměňovacích návrzích zatím eh, nezmiňovali, ale je potřeba vyjasnit i tuto oblast. Jsou tam od paní Boskot a paní Makofaj pozměňovací návrhy související s ochranou těch, kdo zmíní úplatky tzv. whistleblowers, tyto sojky. Uh, je potřeba mít lidi uvnitř systému, kteří budou informovat o případných eh, nepravostech a je potřeba, aby tito lidé za to nebyli, řekněme, popraveni, když to není správné slovo. Jde o to zjistit, jaká je spokojenost s těmito návrhy v souvislosti s ochranou údajů. Ty pozměňovací návrhy vidím, Eh, od kolegů z EPP, že to zatím není zcela v souladu s tím, co v tuto chvíli zamýšlíme, ale tak to je. Tedy chci se zeptat, jestli je to dost dobré pro to, abychom to předložili, nebo jestli ještě budeme diskutovat o různých názorech. Třetí a poslední věc je seznam politiky expon- politicky exponovaných osob, PEP list. Spoluzpravodaj a já jsme navrhli, aby měly členské státy za úkol přinést seznam takovýchto PEPS, tak aby pomohli těmito seznamy jiným členským státům. Vidím, že ostatní to podporují a těší mě to. Stejně tak jsem viděla, že pan Watson zostřil formulaci to, co komise říkala, osoby, které mají, které jsou partnery podle evidence, nebo osoby, o nich se ví, že jsou společníky. To považujeme za velice důležité, abychom měli definici těch PEPS limitovanou a jasnou. Proto pan spoluzpravodaj a já jsme už pozměnili návrh komise patřičným způsobem. A poslední poznámka Navrhli jsme stínové zasedání pro oba výbory příští víkend ve Štrasburku v 6 hodin. Nevím, jestli to datum už bylo zveřejněno. Myslím, že by bylo dobré, kdybyste to vzali na vědomí, abychom mohli pokračovat v debatě, abychom se pokusili dopracovat se ke kompromisu, tak aby to celé postupovalo rychle. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Sargentini. Než dám eh, slovo stínovým zpravodajům paní Kniam. Ne, ne, děkuji. Takže slovo pak dám stínovým zpravodajům z výkoru Ekon, pan Simon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív otázka rejstříku. Veřejné či ne? Eh, já, my, když jsme to probírali, tak jsem se vyslovil proto, abychom pro náhled požadovali oprávněný důvod. Je to podobné jako v naší zemi u pozemkových eh, katastrů. Nicméně diskutovali jsme a, a většina se nechala přesvědčit eh, o tom, že potřebujeme vyšší míru transparentnosti, takže já bych se vyslovil pro veřejné rejstříky a to pro každého. Nejde jenom o informace o ekonomicky zvýhodněných osobách, kapitálových společnostech, ale jde také o kapitálově zvýhodněné formy, ostatní trusty, svěřenecké fondy, eh, distribuce peněz. To, jsou, to je obsahem pozměňovacích návrhů. Pokud jde o otázku, kterou tu zpravodaj e, zmínil, e, vyjmutí jednotlivých oblastí, zejména hazardní hry a podobně. Tady chci zopakovat to, co už jsem říkal na zasedání Ekonu. Zcela jasně. U konkrétních oblastí eh, hazardních her, třeba německá loterie, existují národní předpisy, zákony, které v podstatě téměř vylučují praní peněz už dnes. Eh, dejme tomu, že každý příspěvek nad tisíc euro může jít jenom převodem, nikoli v hotově, takže tam je ta hranice tisíc euro. Proto ten návrh, abychom umož- toto umožnili, pokud členské státy zajistí konkrétními předpisy, že v určitých oblastech nebude možné uh, Eh, že bude vznikat riziko praní peněz nebo případně velmi omezené, by to situaci zjednodušilo a pokud by to bylo takto konkrétně, tak eh, by se to dalo akceptovat. Pokud jde o politicky exponované osoby, tady zopakuji to, co už jsem říkal na diskuzích v Ekonu. Eh, mám návrh, o kterém vím, že jde nad rámec toho, co eh, finanční pracovní skupina požaduje. Je to zásadní otázka. Pokud hovoříme o politicky exponovaných osobách a speciálních úpravě, proč? Je to totiž skupina osob, kdy, u které je riziko praní peněz velmi vysoké, zejména tehdy, když bude působit v širší oblasti, ale bráním se, a to je můj osobní postoj, bráním se tomu, aby toto riziko bylo takto explicitně zdůrazněno jenom u osob, jako jsme my. Pokud to uděláme, tak neřekneme Evropanům, my jsme ti lepší, ale řekneme, aha, u vás je potřebná vyšší míra kontroly. Když se teď podívám na to, kde v minulých desetiletích se praly peníze, ať u nás doma nebo někde jinde v Evropě, vycházím tedy z Německa. Podívejme se na Vatikán. Podívejme se na aktivity Vatikánské banky, kde se v tuto chvíli velmi intenzivně uklízí. Tam je celá řada eh, podnětů, eh, které naznačují praní peněz. A proč by církve měly být vyjmuty z těchto exponovaných osob. Proč eh, bychom vyjímali lidi, kteří jsou exponovaní v ekonomické oblasti? Hovoříme o zbraních, prodeji německých firem do Řecka a korupci, která se předhazuje řekům a to všechno v sobě nese prvky praní peněz. A já se ptám, pokud celé státy Evropské unie mají tyto problémy, možná, že ještě další, proč potom eh, jenom tuto část? Když se podívám na chování německých firm, které se v minulých letech také změnilo, ať je to stavebnictví, ať jsou to infrastrukturní eh, projekty, nebudu jmenovat jednotlivá méda, ale ty metody byly velmi zajímavé a získali tak, eh, přispěly k získání velkých lukrativních zakázek. I to se změnilo, ale i tam byly prvky praní peněz, takže se ptám, proč je chceme vyjmout. Proč rozšiřuje, rozšířit okruh těch osob, proč nerozšířit okruh osob o všechny tyto osoby i v ekonomické a hospodářské oblasti? Já vím, že je to obtížné pro realizaci, ale nevidím jediný důvod pro to, abychom my jako aktéři. Já nás nechci vyjímat jednotlivě, ale proč bychom my byli jediní, kteří nějakým způsobem vyžadují kontrolu? To nejsme. Takže se vyslovuji spíše pro přísnější, restriktivnější kontrolu a to vyžaduje zahrnutí dalších okruhů osob, co by exponovaných nad rámec PEPS. A ještě poslední slovo krátce k implementaci. Tady se zasazujeme o to, aby komise během tří let po vstupu v platnost sdělila, jak jednotlivé členské státy eh, realizovaly ty předpisy a jaká opatření učinili, aby se snížilo riziko. Já si myslím, že je to důležité a tak, aby členské státy poskytly informaci a potřebujeme ten, tuto explicitní výzvu, aby tak učinili. Myslím si, že bychom to měli do toho textu zakotvit, tak, abychom měli možnost kontroly, abychom pak eh, případně udělali revizi a mohli napravit to, co bude potřebné. Děkuji. Děkuji, Petře. A nyní za výbor Libe předávám slovo paní Bosku. Thank you very much, Chairman Zalba. Děkuji, pane předsedo. Naše skupina, poté co jsme prostudovali ty pozměňovací návrhy, si myslíme, že je velice dobré mít eh, poskytnuté tyto informace o příjemcích a majiteli. Je dobré tady, aby existovaly veřejné rejstříky. Naše skupina je pro, nicméně ještě nevíme konkrétně, jaký druh informací by tedy měl být zveřejňován a které informace by měly být omezeny. Jedná se samozřejmě o ochranu údajů našich občanů a stále ještě zvažujeme, přesně, jakým způsobem by se s tím mělo vynaložit. Byla tu celá řada návrhů k článkům 29 a 30 a doufám tedy, že eh, zpravodajové dosáhnou kompromisních návrhů. My nyní nemusíme hlasovat o všech, celá řada těch návrhů je podobných. To by tedy eh, mohlo eh, znamenat, kdybychom tedy museli hlasovat o všem, že bychom oslabili postoj parlamentu. Já jsem předložila návrh na obchodování nějakým způsobem s těmi seznamy o těch politicky exponovaných osob. To by mělo ochraňovat zase individuální práva všech. Byla bych ráda, kdyby se posílilo tedy ta ochrana osob, aby tedy se zabránilo um, možnosti financování terorismu a praní peněz. A souhlasím s tím, co řekla paní Sargentini, ale ráda bych si k tomu ještě vyslechla názor pana Karince. Dále druhá oblast, eh, sásky. Já eh, chápu ten postoj tady, ale co se týče ehm, těch sportovních sázek, pokud tedy toto rozhodování by mělo připadnout na členské státy, tak může nastat situace, kdy budou tedy sázky třeba v oblasti Binga, tam je to naprosto nějak bez problému, ale může se to objevit nějaký členský stát, kde třeba sázky eh, v jiných oblastech eh, by mohl považovat za stejně bezproblémové a pro jiné země by tomu tak nemuselo být. No vzhledem k tomu, že stále ještě probíhá debata na úrovni členských států, bychom mohli jít spíše cestou harmonizace. A víme tedy, jak to je. V té sportovní oblasti dochází k celé řadě podvodů, nesrovnalostem a celá tato oblast je velice složitá a těžko to eh, nějakým jasným způsobem vyřešíme. A vzhledem k tomu, že tedy ještě stále není nějaký spojený, společný postoj, tak se obávám, aby to nedocházelo k takovému tomu foreign shopping, a že by se tu tedy mohly objevovat případy praní peněz, že prostě někdo zamíří do takového členského státu, kde jednoduše může kvůli usnadnění ze strany státu provádět tyto své nekalé činnosti. Děkuji a nyní za výbor Libe má slovo pan Watson. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům za výtečnou práci v této věci. Má skupina je potěšená tím, že celá řada kolegů si přeje podpořit a posílit ten přístup na základě hodnocení rizik. My eh, víme, že riziko tu je a že jakékoliv nařízení musí být dostatečně flexibilní, aby toto bralo v potaz. Tento přístup na základě rizik není nějak nepodloženě permisivní, aby umožňoval určité činnosti. Spíše to umožní odůvodněně rozhodovat ty kroky proti praní peněz. Musíme uznat to, že členské státy jsou lépe vybaveny, lépe znají svoji situaci, aby zhodnotili tedy to možné riziko v daném dané oblasti. Proto tedy toto hodnocení by mělo být vedeno na úrovni členských států spíše než na úrovni evropské. Ale samozřejmě i Evropská komise, EIB a jiné orgány tu hrají určitou roli, aby společně s členskými státy na tomto hodnocení rizik pracovali. Stejně tak musíme do toho zapojit i příslušné aktéry z oblasti. A je to ostatně i přínos, pokud se uh, všeobecně zpřístupní toto zhodnocení. My si myslíme, že přístup komise je často takový příliš těžkopádný, i co se týče těch hazardních her, tady nějak nerozlišuje mezi těmi, které jsou vysoce rizikové pro praní peněz a pak těch odvětví v rámci her, které nejsou tak rizikové. Takže nechceme, aby se tu tady paušálně vystavovala tvrdá pravidla pro všechny. Spíše členské státy by měly tady stanovit, které ty oblasti jsou vysoce rizikové a které nízkorizikové a takové stejné pravidla pro všechny tady by asi nebyly to nejlepší. Pak eh, online hazardní hry a možná rizika. Mm, eh, lidé, kteří jsou do toho zapojeni, většinou uplatňují platby přes kreditní karty a kreditní karty vystavuje eh, entita, která má povinnost zase prověřit, zda tam nedochází k praní peněz. Takže a i Tedy společnosti, které poskytují tyto hazardní hry, by měly zaručit, eh, že tam nedochází k riziku. Takže já nevím, zda bychom tu neměli uplatňovat takový přístup úplně, že se obrátíme na všechny strany. Existují různá odvětví, kde ta míra rizika je odlišná a je třeba se i s tímto vypořádat. Třeba máte tedy takové ty přístroje, kde je takový ten jeřábek, který vám za mínci vyzvedne nějakou hračku. To je věc, kam vhazujete maličké částky, takže toto rozhodně tam nemůže být zahrnuto a vynakládáno stejně jako nějaké kasíno, kde se prostě hrají hazardní hry. Já vím, že třeba naši finští kolegové mají takové, mají zájem tam zahrnout právě ty uh, přístroje na mince, ale eh, je třeba toto ještě řádně eh, zvážit. Myslím si, že nejdůležitější tady je, abychom měli řádné aktuální informace o majitelích a proto celá řada z nás si přeje mít ty centrální rejstříky, mnozí z nás také eh, si přeje, aby byly ty informace veřejné o těchto rejstřících o skutečných majitelích. Elektronické peníze, tady zase tato oblast by měla být s ní vynakládáno jako s jinými oblastmi. Máme proto pozměvací návrhy, také navrhujeme určité Prahy v té třetí směrnici proti praní špinavých peněz je s tímto vynakládáno dostatečně. Pak eh, eh, plány pro osobní eh, majetek a s tím už jsme se také vypořádali v legislativě. Myslíme si, že je třeba ochraňovat společnost, protože jsou to trestné činy, je třeba také ochraňovat náš finanční systém, ale musíme být v rovnováze, co se týče možné regulace, abychom to nevytvářeli eh, nějaké disproporční obrovské náklady. Tady to jsou pozměňovací návrhy 142 145. Já bych chtěl poděkovat eh, oběma zpravodajům, jak se snaží eh, hledat kompromisy a ještě se těším, až si konkrétně o té oblasti ochrany údajů pohovořím s paní Sargentiny. Děkuji, pane Vocné. Teď za výbor Libé dám slovo panu Kirkopovi. Děkuji, pane předsedo řeknu pár věc k této věci. Budu o tom hovořit, doufám, že jenom pár minut vezmete stručně. Za projekci připomenout členům, aby nebyli příliš podezřelí, podezřívaví. Myslím, že členské státy by měly mít možnost být přísnější a mít nižší Prahy, budou-li si to přát. Uh, Měla by totiž dojít ke změně nejenom pravidel, ale i kultury a proto je třeba jistá míra pružnosti. Co se týká těch finančních informací, tak ta Financial Information Unit by neměla být mít překážky v získávání informací. Uh, šlo, jde o to, aby byla zpětná vazba o podezřelých aktivitách. Nedostatek zpětné vazby je to, co je v tuto chvíli bolestivé. Musíme přemýšlet o tom, jak propojit národní rejstříky, jak vytvořit evropský rejstřík. Aktivně vedu diskuzi s paní z Argentíny na téma těch rejstříků a budeme pokračovat. Co se týká vlastnictví, tak uvidím, zda pan zpravodaj se dopracuje k nějakému řešení, ale já si myslím, že je potřeba velká míra transparentnosti a je eh, potřeba stížit eh, možnost korupce. Co se týká hazardu, tak mně se líbí to znění, které přišlo od rady. Mělo by to být eh, zahrnuto v rozsahu platnosti té směrnice a řekli už, je třeba k tomu přistupovat rozumně. Samozřejmě jsou velké rozdíly v hazardu v různých členských státech. Byl jsem ministrem ve Velké Británii a hazard spadal do mé kompetence, takže myslím, že národní eh, orgány by měly mít samostatnost je třeba na národní úrovni to řešit pružně. Musíme rozlišovat různé formy hazardu v tom, jak k ním budeme přistupovat. A chci to schrnout, pane předsedo, tím, že si přejeme dopracovat se k nějakému řešení, které bude fungovat. A jde o to ale, aby průměrný člověk, který si bude chtít odevřít průměrný účet, a je třeba rozlišovat mezi kriminálníky a je třeba neznesnadňovat život obyčejným lidem. Děkuji. Teď za GUE nevidím tady žádné členy, takže zatím jsme dali slovo všem stínovým ze všech eh, výborů. A teď tedy otevírám o eh, fórum pro ostatní paní Guillaume. la Děkuji. A omlouvám se za eh, ty zmatky při udělování slova. Vítám tuto iniciativu, které jste se ujali ve prospěch větší finanční transparentnosti. Jde o to, aby se omezily možnosti finančních podvodů a e, my jsme podali s kolegy pozměňovací návrhy k různým aspektům, jako například omezení plateb v hotovosti, trestně právní sankce. Nicméně e, chci se věnovat těm hlavním aspektům, které jsou důležité. Je to zejména omezení plateb v hotovosti. Toto opatření je třeba schválit na evropské úrovni tak, aby nedocházelo k forum shoppingu, to znamená, abychom skutečně zabránili tomu, že by ti, kteří chtějí brát peníze, si vybrali ten eh, stát, ve kterém bude nejvýhodnější se usadit. To, co řekli už kolegové a kolegyně přede mnou, pokud je o politicky exponované osoby, Myslím si, že bychom se měli držet definice Kafiho, eh, to znamená, eh, aby státy eh, nakládaly s politicky exponovanými osobami stejně. Pokud jde o třetí aspekt, to je analýza rizik. Je třeba zajistit, aby se skutečně provádělo hodnocení rizik ze strany členských států a Rovněž je důležité taky, aby ekonomicky oprávněné osoby, osoby si uvědomili, že je tady riziko, zejména u těch eh, kastlíkových firm, které mají adresu jenom poštovní. Takže budeme potřebovat veřejně přístupný rejstřík, to je důležité pro vyšetřování, pouze tak budeme schopni účinně bojovat proti praní peněz. Ehm, je to otázka jednotného místa, které bychom mohli naformulovat ehm, jako informační místo tak aby bylo zajištěno, že rejstřík bude dodržovat pravidla týkající se ochrany osobních údajů. To bylo takové krátké zhrnutí. Děkuji. Eh, Děkuji. Zatím řečníci, kteří se přihlásili, pan Esmili, paní Luling, tedy dávám slova paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Já bych prostě chtěla vyjádřit svou vděčnost oběma zpravodajům, kteří zjevně odvedli skvělou práci na tomto dokumentu. Chci se soustředit na věc, která se týká důležitosti veřejných rejstříků, aby se nezneužívalo těch skořápkových firm v Evropě. Veřejné rejstříky by musely být kvalitní, týkaly by aby vedly by k tomu, aby veřejnost, novináři a ostatní mohli mít dozor nad obchodem, aby se mohlo potírat praní špinavých peněz a financování terorismu. Šlo by o to, aby bylo možno identifikovat vlastníky. Skořápkové firmy, jak víme, se často používají k daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Tomu by se mělo zabránit transparentností. Jak jsme slyšeli, o tom hovořila i G8 a Hovořilo se také o tom, že by veřejné rejstříky vlastníků byly zavedeny. Je to něco, v čem bychom měli podpořit členské státy, aby se do toho pustili. Prosím zpravodaje, aby vzali vážně v úvahu význam veřejných rejstříků a tím končím. Děkuji. Děkuji. Teď na slovo pan Smith. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma zpravodajům. Zcela souhlasím s předřečníky, co se týká těch veřejných rejstříků, ale rád bych řekl i co si osobního. Myslím, že praní špinavých peněz je stále rostoucí problém. Daleko dramatičtější problém, než jak to tady vidíme. Minulý týden nebo tenhle týden jste viděli, že dokonce i uh, královská rodina ve Španělsku je tím postižena, alespoň jsou, podez, jsou tam podezření. Je to tedy všude. Každý říká, že nikdo se nevěnuje hazardu. Já hazarduju každý týden a to jsou eh, syndikáty v Ázie, kde se dohodují o výsledcích eh, zápasu malých ligách v Evropě a používá se to částečně i k praní špinavých peněz. Neměli bychom být naivní. Ten rozsah musí být přeshraniční. Říkáte, že národní vlády, vlády si mají postarat o své vlastní území. To říkával bývalý komisař, ale je to dost dobré? já můžu sázet na koně v Irsku a myslím, že to může být ale i přeshraniční, stejně jako fotbalové zápasy a celý ten onlineový hazard. Tedy já se opravdu domnívám, že na tady musíme být důslední. Měli bychom eh, hovořit s výborem Krim nebo taky Crime o tom, jak je to s praním špinavých peněz. Tedy vyzývám zpravodaje naléhavě, aby byli aktivnější, možná ochotnější rozšířit obsah, hlavně co se týk dopad, co se týká sportu a hazardu, protože jsme zablázni každý den, každý den určitě. Já jsem v 60. letech pracoval u dostihů a naučil jsem se tam hodně o tom, jak můžete vyprat peníze, a to už v 60. letech. Takže buďte opatrní a doufám, že uděláte, co je třeba. Děkuji. Teď paní Rulingová. Děkuji. Já jsem byla předsedkyní Eh, na poslední schůzi a docela dobře si vzpomínám na diskuzi k tomuto tématu. Já jsem plně důvěřovala kolegu Englovi z Lucemburska, stínovému zpravodaji, že probere podrobnosti, ale teď tady bohužel nemůže být a chci říci panu Karincovi, že má moji plnou důvěru. Myslím si, že bychom měli zůstat oběma nohama na zemi, držet se reality právě v této oblasti. Pokud je o rejstřík, jsem pro, aby se vytvořil. Je to důležité, protože zejména banky, které mají často potíže, si mohou zjistit, tímto způsobem, kdo je skutečný vlastník. Takže i těm bychom takto pomohli, aby mohli plnit svoji roli v boji proti praní peněz. Takže rejstřík ano, ale nemyslím si, že by to musel být eh, veřejný rejstřík, veřejně přístupný, aby novináři, lobbyisté a všichni ostatní měli právo náhledu protože může dojít ke zneužití. A důsledky by potom byly dalekosáhlé a závažné. Proto doufám, že najdete takové řešení, tak aby rejstřík byl přístupný pro všechny ty, kterých se ta věc týká, všechny úřady, Nicméně a dotčené aktéry, ale nemyslím si, že by to měl být eh, skutečně veřejně přístupný rejstřík. Zajímalo mě i to, co řekl pan Simon o veřejných osobách. Pokud politici, pokud to budou jenom politici, kteří by mohli přicházet v úvahu, tak si myslím, to bude mít eh, obrovské důsledky, protože když to přeženu, tak protože usilujeme o absolutní transparentnost poslanců, tak je tu riziko, že kompetentní a schopné osoby už budeme hledat těžko ochotné dělat a plnit takovouto funkci. Už eh, máme smutné příklady v některých státech, eh, že to tak je, takže proto souhlasím s tím, co řekl pan Simon, ale přesto se ptám, jaké důsledky by mělo to, kdybychom pozměňovací návrh 272 a další pana Simona schválili. Jsou tam ještě některé další pozměňovací návrhy, které jsou důležité, ale z časových důvodů je tady nechci uvádět v tuto chvíli. Nicméně jednu věc si musíme ujasnit. Jsme v konkurenci, jsme v soutěži, i se třetími státy, pokud je o toto téma. A zeptám se, jak to vypadá ve třetích státech. Často jsou to naši přátelé, ale současně také konkurenti. A pokud my tady vygenerujeme legislativu, která bude znamenat, že dokonce i čestní investoři už nebudou chtít jít do Evropské unie, tak eh, musíme být eh, na pozoru, protože Parlament se snaží připravit pravidla a ta pravidla by často mohla vést k tomu, že čestní investoři ze třetích států sem nepůjdou, protože prostě tu ochranu přeženeme. Takže proto se ptám, jaká jsou příslušná ustanovení a pravidla ve třetích státech, se kterými jsme v konkurenci. Vidí i oni tento problém? protože konec konců jde třeba o pracovní místa v kasínech. Nejsem expertka, Já taky končím své sázky eh, na deseti eurech. Eh, my máme v Lucembursku kasíno, a dlouho bylo vůbec zakázáno provozovat kasína u nás. Teď máme jedno, protože jsme měli příslušnou konkurenci 2-3 kilometry za hranicí. Tam jsem byla v té době v Národním parlamentu a jednu koncesi kasínu jsme v Lucembursku tedy udělili nakonec. Takže problém konkurence. Děkuji. A nyní tedy konečně předám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Já bych se stročně chtěl zmínit několik eh, hlavních bodů, které tu zazněly. V první řadě ty veřejné rejstříky o skutečných majitelích, eh, fondech a podnicích. Naprosto podporujeme ty cíle, tedy transparentnost, řádné označení skutečných majitelů, tedy vidíme v tom podobnou strukturu Nejsme vyloženě proti těm rejstříkům ani v tom našem původním návrhu. V tom komise již eh, o tom měla jasno, že můžeme tedy do směrnice zapracovat takové ustanovení, a ovšem s počtem určitých doložek ohledně tomu, že ty informace v rejstřících by měly být aktualizované a důvěryhodné a také, že ty závazné orgány by měly mít určitou povinnost, že musí být obeznámeni eh, s informacemi o jejich zákaznicích. Pak je to otázka zpřístupnění a pak určité obavy ve věci ochrany údajů, to musíme mít na paměti a i to by mělo eh, dále řídit eh, ten rozsah informací, které budou v tom, z toho rejstříku zveřejňovány. Za druhé, Toto ještě nebylo nadneseno, ale je k tomu pozměvací návrh definice těch skutečných majitelů. Tady bych chtěl říci, že v původním návrhu komise ehm, tam tedy byl návrh na definici skutečného majitele, ehm, že by se to mělo tedy projednat s radou a uznali jsme, že jsou s tím určité potíže. Je tu jeden navržený kompromisní návrh pana Karinše, návrh 212, ve kterém se hodně zobrazuje ten přístup rady a to určitě podpoříme. Třetí věc, ta se týká hazardních her, už tu zaznělo. A Přístup komise v této věci byl spíše obecnější, aby se tam pokryly tedy všechny druhy hazardní her, i když uznáváme skutečnost, že rizika eh, rozhodně nemohou být eh, stejně jako eh, zhodnocena u kasin jako u jiných druhů. Tady to zaznělo v příspěvku od zelených, že je třeba se na to dívat proporčně. A Může tu být tedy možnost, aby členské státy měly výjimky i na národní úrovni. Nicméně toto by se mohlo pouze zakládat v případech podloženého nízkého rizika. Co se týče hodnocení rizik, jak to tu také zaznělo, hodnocení rizik je důležitou součástí toho přístupu podle zhodnocení rizika. Komise tady může být otevřena koordinované práci a přínosům eh, v této oblasti zhodnocení rizika, ale zatím tedy toto nemůžeme vypracovat osamoceně, jenom na úrovni komise. Ta práce tedy eh, musí být provedena ze strany expertů členských států, expertní skupinou komise a hodně tedy závisíme i na, té, na tom dohledovém orgánu Evropské unie, na Europolu a na tom tedy, co je zpřístupněno z těch národních rizik, hodnocení rizik. Dále hodnocení rizik. Tady tedy chápeme tu rozsáhlou podporu v Evropském parlamentu pro tedy zajištění ochrany údajů. Je třeba nastolit tu řádnou rovnováhu tak, aby se splnili tedy i příslušné cíle směrnice proti praní peněz. Tady z důvodu konzistentnosti a jasnosti navrhujeme, abychom se pokusili sloučit ta ustanovení o ochraně údajů a nešířili to dále v textu aby to nebylo matoucí a aby někdo nespochybnil právní jistotu. Co se týče Eh, toho období pro zadržení údajů. Tady byla navržena lhuta dvou let v jednom návrhu. Nemyslíme si ale, že by to bylo postačující, zvláště tedy pro tu jednotku FIU. To By to neposkytlo eh, ten nezbytný feedback a myslíme si, Eh, tedy, že je to příliš krátká lhuta předtím, než ty eh, důkazy o, o těch údajích by byly zrušeny. Možná tedy to může být případ po případě rozhodnuto o tom, jak dlouho se ta, eh, ta data budou uchovávat i po vypršení této dvouleté lhuty. Děkuji. Děkuji a na závěr tedy konečně předám zpět slovo panu Karinšovi a poté paní Sargentiny a prosím, buďte struční, protože už máme málo času. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem za poznámky, které zazněly v diskusi. Myslím, že musíme mít nakonec na paměti to, že přijmeme-li tuto legislativu, tak určitě se nám nepodaří skoncovat s problémem praní špinavých peněz, s problémem eh, obcházení daní. Nebude tomu tak, že vysvětne slunce a budeme žít v harmonii. Bohužel ne. Cílem je, aby to kriminálníci měli složitější. Stejně tak musíme mít na paměti, že ti, kdo pracují v souladu s právem, by neměli mít stížněnou situaci. Chceme trestat zločince, nechceme trestat firmy a jednotlivce, kteří fungují legálně, což je drtivá většina, 95, 97, možná 99 všech firm. Jde nám o těch pár výjimek, které vydělávají ty velké peníze. Když se podíváte, tak většina firm jsou malé, střední podniky, 10 lidí i míň, dokonce v mé zemi je to 90% firm a to jsou firmy, které pravděpodobně žádné špinavé peníze neperou, ty se snaží přežít. To je teda obecná věc. Ano, máme dobrou bázi pro diskusy. Chci jenom se v komentáři vrátit k tomu, co říkal kolega Simon. To jsou ty pozměňovací návrhy 258 a další. Ty politicky exponované osoby, jak já to chápu, jako politici, jsme riziková skupina, co se korupce týká, protože teoreticky, když někdo podplatí politika, tak politik může změnit eh, celé prostředí ve prospěch určité firmy, určitého odvětví a tak dále. Takže my jako skupina jsme co si mimořádného, protože naše rozhodnutí mají velký dopad. Ale firmy jako IBM, Siemens a další uh, tyhle firmy mají někdy eh, velký, velkou sílu, ta jednotlivci z těch firm mohou stejně tak rozhodnout, co se bude vyrábět, co se bude prodávat, kde se bude dělat výzkum, ale nemají vliv na to, jak bude vykolíkováno to herní pole. Uh, tedy teoreticky není možnost korupce u jejich, ne tak říkajíc na jejich straně. Ta možnost korupce je skutečně větší na straně politiků. Já bych řekl, že ty politicky exponované osoby, ty domácí exponované osoby, politické, komerční a správní funkce, jde o to, jak důležité jsou jak velké firmy. Je to trošku složité. Jde o to, když to otevřeme, aby nám ten džin mm, nevylítl celý. A máme tady určité zpětné riziko. To je třeba zvážit. Uh, ale ten argument mě docela oslovil, byl velice originální. Moje první reakce byla, že to je bláznivé a druhá reakce byla, ono to dává, dává smysl a třetí reakce byla, jak by se to dalo formulovat. Děkuji, děkuji a končím, že mě pan předseda upomíná. Děkuji paní z Argentíny. Já se omlouvám, omlouvám se, skutečně je mi líto. Já dobře poslouchám, děkuji, nevadí. Dvě věci. Veřejné rejstříky. Měli bychom mít jasno v tom, že když přijde na veřejné rejstříky nebo veřejný přístup do rejstříku vlastníků, musíme zajistit, že rejstřík bude obsahovat jenom ty informace, které tam být musí tedy co nejomezenější, opravdu, protože chcete chránit lidi, kteří mohou být v těch rejstřících, ale z pohledu obecné ochrany údajů neměly by se schromažďovat data, která nepotřebujete pro tu konkrétní věc. To je princip a s tímhle principem myslím, že bychom měli pracovat dál a snažit se dosáhnout kompromisu ve věci rejstříku, tak aby mohly být co nejveřejnější. Stejně tak jsem ráda slyšela, že pan komisář Barnier je pozitivně naladěn vůči veřejným rejstříkům, ale chce, aby to bylo aktuální, s tím zcela souhlasím. Ale to je technická věc, která se musí vyřešit, jakmile to bude možné, tak, aby ty rejstříky mohly být zavedeny. Uh, a není to argument, aby se řeklo, zapomeňte na to, že členské státy to nechtějí aktualizovat. A další požadavek, s nímž zcela souhlasím, je, máme-li veřejné rejstříky, to neznamená, že výzkum, který udělají příslušné subjekty, bude hotová, jakmile nahlédnou do rejstříku. Oni jako zodpovědný orgán musí eh, vědět, eh, že jejich práce je širší. A poslední věc, tahle směrnice proti praní špinavých peněz změní přístup. Jde o ten přístup zaměřený na riziko. Asi je to efektivnější snaha dopadnout kriminálníky. To je v pořádku, ale stejně tak to znamená, že vidíme riziko, které sledujeme na národní úrovni. Proto jsme se nevěnovali hazardu. Tam nejsou žádné pozměňovací návrhy k tomu, co navrhuje komise, protože si myslím, že je to stát od státu e, jiné, kde vidíte riziko v onlineovém i offlineovém hazardu. Toť vše, pane předsedo, děkuji. Děkuji paní z Argentíny a ještě jednou se omlouvám. Hlasovat se bude 22. ledna ve výborech a teď dávám slovo kolegyni Kinze Gál. Děkuji. Budeme pokračovat. Informace doprovázející převody peněžních prostředků zpravodajové pan Kirkop a pan Simon. Kolegové, máme skutečně málo času. 20 minut, tedy budu skutečně důsledná. Dva spoluspravodajové po pěti minutách přesně a máme tři stínové přihlášené, Nitras, Poskult a paní Sargentiny, Ti dostanou po dvou minutách každý a prosím kolegy, kteří by chtěli vystoupit poté, je někdo, kdo by potom chtěl hovořit, pokud ne, takže teď už není možnost se přihlásit, další slovo nedostane nikdo a pak dostane slovo komise. Tedy pan Simon, omlouvám se, pan, paní řečnice se omlouvá, Petr Simon, pan Simon, prosím. Děkuji. Eh, dank. Um... Srdečně děkuji. Omlouvám se, že jsem nemohl přijít na schůzi. Uh, ale já jsem pomáhal na svět holčičce. Gratuluji eh, moje z tohoto místa. Tak, teď chci nejdřív poděkovat všem kolegům, kteří přišli s pozměňovacími návrhy. Děkuji i panu Kirkhopeovi spolu s pravodaji za dobrou práci. Většina návrhů od kolegů jdou stejným směrem, jak se navrhuje. Týká se to té kapitoly, že ochrana údajů bude potom ještě přísnější. Kolegyně by ráda, aby e, ten sektor byl důvěryhodnější. Je přesvědčena, že musíme rozlišovat, co se týká verifikace spojené, e, transferů spojených s účtem a bez účtu. Proč nechceme dostat tohle do šedé sféry ekonomiky. Musíme totiž zajistit, aby ty případy se nestaly bodem, na které se budou soustředit kriminální aktivity. Proto ta spojená zpráva navrhuje, že v případě nezávislých převodů bude povinen poskytovatel poskytnout kompletní informaci o plátci i příjemci, zatímco v případě transferu pod tisíc eur verifikace bude dostačující ověřit jméno pláce. Druhá poznámka se týká rozlišování mezi transfery uvnitř a vně Evropské unie. Souhlasíme s tím, aby komise eh, sbírala informace o převodech v rámci členských států a to je dostatečné a dostupné tak, aby došlo k identifikaci porušení. Není nutné dávat další povinnosti související s transfery v rámci Evropské unie, protože by to mohlo být v rozporu s dobře fungující politikou jednotného trhu. To jsou tedy poznámky moji. Gratuluji ještě jednou, doufám, že se brzo vrátí. Děkuji. Děkuji panu Simonovi, my moje také gratulujeme a nyní pan Kirchhoff, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také na úvod mé poznámky chtěl poděkovat spoluspravodajce a za daných okolností popřát mnoho štěstí. Myslím, že jsme učinili podstatný pokrok v této zprávě a <clears throat> Doufám, že na konci měsíce se nám podaří dobré výsledky při hlasování. Je důležité zopakovat, proč, jaký je tady záměr tady této diskuze. Je to o vysledování prostředků a to tím, že stanovíme určité požadavky o informacích eh, čím větší rizika, tím více kontrol by se mělo provádět. Takže tedy tento balíček obohacujeme tak, abychom se přesunuli na, to, na ten přístup na základě rizika. To podporučuje. Eh, standardy FATF, ty stávající, eh, by se měly i nadále uplatnit, takže nemusíme zde objevovat něco nového. Návrh komise, eh, myslím, byl dobrý, nicméně eh, v celé řadě oblastí, jak to asi zajímá členské státy, které bych se chtěl vyjádřit. Takže v první řadě ty prahové hodnoty. Myslím si, že ten prah tisíc eur, jak je tomu nyní, by se měl zachovat v návrhu. Samozřejmě, že je důležitá flexibilita, um, protože by to nemuselo, ne, někdy mohlo vypadat i podezřívavě, takže je třeba zachovat kontrolu. Um, Ehm, máme tu i návrhy na zvýšení těchto hodnot u převodu, zejména když docházejí mimo Evropu. Výbor FATF uplatňuje takový postup, který je v souladu tedy s tím schématem proti praní špinavých peněz. Pak tedy máme samozřejmě i konkurenci na tom finančním trhu, takže to by ale mohlo vést k navýšení nákladu a snížit tu schopnost mít konkurenceschopné ceny na finančním trhu. Takže stávající přístup tedy kdy se snažíme snižovat eh, náklady u těch transferů, které jdou přes účet. Návrhy 78, 90, 85, 86, 87, 90, 91 a tak dále, které předložil pan Gozes a paní Giard návrh 51, 52, 53, která předložila paní Indveld a paní Sargentini, pan Taváreš a pan Trientafilides ti odstraňují odkaz bodu odůvodnění 7 ze směrnice ochraně údajů. Ale já si myslím, že tento odkaz je důležitý, protože ta výjimka, kterou obsahuje, ta je smysluplná, alespoň tedy ty převody do třetích zemí, které nezajišťují dostatečnou mírou ochrany na základě tedy podloženého veřejného zájmu, nebo pokud ta daná entita nesplňuje všechny právnické požadavky. Já sám jsem předložil několik návrhů ve věci ochrany údajů k té stávající legislativě, pak i vztahy mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem a ochrany osobních údajů ve věci eh, boje proti praní peněz. A stejně tak i využívání pro komerční účely, vždy, kdy je třeba tedy respektovat eh, práva ochranu jednotlivců, tak je třeba, aby ten datový e, subjekt byl řádně informován a na jakém základě. Tady je důležité, e, pane předsedo, ještě to dále projednat. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisu, že výsledek bude pozitivní. A já sám jsem tedy předložil a ještě asi předložím další návrhy. Děkuji. A nyní je řada na stínových zpravodají. Za EPP to bude pan Nitras. E, Děkuji, paní předsedkyně. Staram se vměštit v těch dvou minutách, které slyšela paní. Děkuji. pani předsedkyně, já se pokusím e, zvládnout to během dvou minut, které mám. V pozměňovacích návrzích jsme se soustředili na základní údaje. Jedná se o finanční stabilitu a jde také o rozsah případného trestu. Pozměňovací návrh 72. Tady jde o tra- takové transakce, kde jde o klienta. V původním návrhu komise jde také o, mez, o transakce mezi fyzickými osobami. Článek 3 nehovoří o právnických osobách. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které jsem přečetl s, velkou, s velkým zájmem a pozorně, tady chci říci, že většina jde stejným směrem. Ochrana údajů by měla být pokud možno co nejvyšší a ta data by se měla uchovávat po delší dobu podporuji požadavky na záruky bezpečnosti a přesnější přístup k údajům s tím, že by se mělo uvádět také identifikační číslo a e, předpisy by měly být koherentnější. Pokud jde o konkrétní návrhy, pozměňovací návrh pana Gigolda a paní Sargentiny 125 je podle mého názoru velmi zajímavý. Jedná se o ekvivalentnost právních systémů třetích států. Jaké obavy máme? Obávám se, zda tato úprava bude vůbec implementovatelná v členských státech. Proto tady mám určité právní pochybnosti a těším se, že někteří poslanci se chtějí tomuto problému věnovat. Je to problém té informační povinnosti v Evropské unii. Jedná se o informace jako jméno příjmení. Nevím, jestli vyškrtnutí toho článku nejde příliš daleko. Děkuji vám. A nyní stínový zpravodaj za SND, paní Boskur. I would like, thank you, uh, chair. Uh, I would like to... Děkuji. Já bych se chtěla vyjádřit v tom smyslu, že podporujeme přístup paní Klevy, jak to za ní sdělil pan Simon. Děkuji, paní Boskur. A stínový zpravodaj za zelené, paní Sargentini. Thank you, chair. Děkuji. Děkuji Timothy Kirkopovi a paní Klevě. Já se také musím omluvit za Roje Tavarše, který je stínovým zpravodajem za Ekon a já tu mám dvě věci. V první řadě je to potřeba vytvořit jasného identifikátora, jak pro pláce, tak to příjemce, aby byla jasná jména a číslo účtu, nejen ohledně toho samotného převodu, jak jsme navrhli v návrhu 70, ale také za účelem prevence, vyšetřování a odhalování praní peněz a financování terorismu. Myslíme si, že je důležité Eh, aby nebo eh, pokud mi dovolíte, v první řadě řeknu ještě něco jiného. K tomu, co řekl kolega Kirchhoff, návrh 51, kde navrhujeme odstranění té možnosti zasílání datu do třetí země, tedy v případě, že tato země nesplňuje stejné standardy ohledně ochrany údajů, jaké máme u nás. To je pro nás naprosto zásadní. Myslíme si, že bychom úplně spochybnili všechny návrhy ohledně ochrany údajů, pokud bychom umožnili zasílání takovýchto údajů do takovýchto druhů zemí, které nesplňují stejná pravidla ochrany jako my. Proto předkládáme návrh 52 a vidím, že Sophie Indveld učinila to samé v 51. A Abychom zajistili, že z tohoto se stane úspěšný legislativní text, tak je nezbytné objasnit ochranu, oblast ochrany údajů i oblast těch donašečů, což je zase téma, kterém, ke kterému jsme předložili údaje. Děkuji paní Sargentiny a žádný další stínový zpravodaj není přítomen, ani se nikdo další nehlásí, takže má slovo komise, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být maximálně stručný a zareagovat na některé věci. V první řadě nezbytnost, aby toto bylo konzistentní se službou o, o platbách, platebních službách. Musíme být opatrní, zejména protože ne všechny ty pojmy eh, a podmínky v té směrnici o platebních službách budou mít tady stejné uplatnění. Konkrétně tedy eh, ten identifikátor jednotlivé transakce a té potřeby identifikace. <clears throat> Tady eh, jakýkoliv ten převod bude obsahovat více informací o pláci, o příjemci to nebude stejné jako tedy v té směrnici o platebních službách, to bude obsáhlejší. Mohly by to být tedy určité e, problémy, i co se týče plnění mezinárodních norem. Co se týče odstranění e, toho provádění, prověření u těch převodů pod tisíc eur, tady bychom e, měli být opatrní, aby se tu nějak nezvyšovaly ty povinnosti, zase aby to bylo v souladu s mezinárodními povinnostmi a pak je tu určitá obava, vyvstala tady i z té diskuze, že bez takto stanovených Prahů eh, by to bylo riziko, že určité druhy plateb by procházely tedy tím neformálním sektorem a naprosto by nebyly vysledovatelné. Proto je zapotřebí stanovit práh. Pak ten návrh na ty nadnárodní místní eh, domácí převody, tady to ne, mm, nepodpoříme, je to něco, co jde proti té jednotné platební eh, oblasti v Evropě a znamenalo by to podstatné změny v celém systému a nebere to v potaz skutečnost, eh, že úlohem že tedy ty <clears throat> finanční toky by měly plnit určité standardy. Takže z těch obecných připomínek nařízení tedy musí eh, vést k tomu, abychom měli dobře fungující platební systém. Tady i když tedy ty částky mohou být nižší, tak pokud to nebude všechno řádně zváženo, může to celý systém narušit. Děkuji. Děkuji vám. Pan Simon již není přítomen, takže slovo má pan Kirchhoff, prosím. And actually, um... Já slovo vrátím hned vám, paní předsedkyně, protože jsem naslouchal pečlivě, vzal jsem to na vědomí a spolu se spravodajkou to zapracujeme. Doufejme, že se nám podaří najít rozumné, vyvážené rozhodnutí a děkuji komisi za její příspěvek. Děkuji všem kolegům za příspěvky. Plánujeme hlasování 22. ledna. Přeji vám všem dobrou chuť k obědu. Výbor Líbe bude pracovat dále od dvou hodin odpoledne. Děkuji.